Bohužel opět při zahájení našeho zasedání musíme si připomenout nevinné oběti terorismu, mezinárodního terorismu. A e, pro nás již bohužel jsou to dost obvyklé smutné události. Tentokrát e, byly to dvě ženy, které byly zabity a je jako kdyby to nebylo ale náhodou, tato volba, protože eh, v podstatě důstojnost žen je součástí naší civilizace a figuruje mezi hodnotami, na kterých trváme. A je to jedn, jeden z prvků, který nejvíce charakterizuje náš způsob života a myšlení. Eh, útok na ženy znamená útok na to, co nám leží na srdci, co nám blízké. Jménem parlamentu bych chtěl vyjádřit eh, naši soustrast s rodinami těchto dvou nevinných žen, které byly zavražděny včera v Marseji. I soustrast s obyvateli tohoto francouzského evropského města. I naše odhodlání, čím dál větší a větší odhodlání bránit hodnoty, ve které věříme my nebudeme neu, neutuchajícím způsobem eh, budeme pokračovat a nevzdáme se z našeho způsobu života do doby, až porazíme terorismus. I před v podstatě chví, pár chvílemi ISIS se přihlásil k tomu, co se dnes stalo v Las Vegas a v podstatě nikdo nemůže vysvětlit, co někoho vede spáchat tak hrůzný čin e, a zautočit na další bytosti. A v podstatě <clears throat> vláda USA zatím nepotvrdila, že šlo o terorismus, ale já jménem parlamentu chci vyjádřit solidaritu a soustrast se všemi, které zasáhla tato tragická událost všichni máme na mysli nevinné oběti a jejich blízké osoby, které se ocitly v takto dramatických eh, situacích eh, a mm, všechny síly, bezpečnostní síly velice eh, účinně zasáhly a pomohly a chci připomenout tedy i oběti atentátu v Edmontonu v Kanadě v sobotu, ke kterému došlo v sobotu a já bych rád, abychom drželi minutu ticha na paměť všech těchto nevinných obětí. A tím eh, prohlašuji eh, zasedání za zahájené, které jsme přerušili tedy eh, v září a mm, i zápis ze 14. září byl rozdán. Jsou nějaké připomínky k zápisu? Zápis je